aber schon da. Die schon da, ja. Prima, ja. super. Okay, dann machen wir die Introduction in Ja, meine sehr verehrten... Takže vážené dámy, vážení pánové, po krátké organizační přestávce dovolte, abych znovu zahájil přerušené zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu. Dovolte, abych vás požádal, abyste zaujali místa, protože máme v pozdním odpolední dva velice zajímavé body na programu našeho zasedání. Jednak studii na téma konkurenceschopnosti a inovace dle peřečného programu pro konkurenceschopnost a inovace. Naším zpravodajem je Paul Rybich, který již se řadu let v oblasti malých a středních podniků angažuje, jak je známo. A zajímal se také o CIP program, a o inovační program a program pro konkurenceschopnost. Dovolte, abych tady také přivítal paní Bauer a paní Schönhoferovou, ale nejdřív dám slovo panu zpravodajovi, eh, aby nám učinil takový úvod. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci poděkovat za umožnění této studie, protože jsme samozřejmě viděli, že nezaměstnanost v Evropě je podstatným důvodem pro předlužení členských států a proto je dobře nejenom hledět na to, kde zaměstnanci v budoucnosti najdou zaměstnání, ale je třeba analyzovat, kde je možné eh, být samostatně výdělečně činný a eh, pro jaká odvětví je samostatnost eh, něco přínosného a co to znamená pro samostatně výdělečné osoby, když potom vytvoří malý podnik a poprvé zaměstnají třeba nějakou první osobu. Jak tedy eh, používat také nástroj pro další vzdělávání v této oblasti, jakou účinnost má program CIP protože to je pro nás podstatným základem, abychom mohli posoudit z programu KOSME, eh, který teď nově nastartuje a kde parlament vyžádal 5 miliard euro. Měli jsme původně 3,8 a vidím teď, že rád, rada promiňte, navrhla 2,03 miliardy, to znamená masivní Mm, redukování tohoto programu uvidíme, zda můžeme tento program tedy účinněji eh, stvárnit a jak mohou střední a malé podniky rychle rozhodovat tak, aby peníze mohly být co možná nejrychleji uvolňovány. A proto je důležitá evaluace programu pro konkurenceschopnost a inovace. Já chci poděkovat za to, že to za tak krátkou dobu bylo eh, v tak dobrém způsobu a tak efektivní efekci a tak účinně možné. A jsem jak jaké jsou výsledky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Komu smím nejprve dát slovo? Prosím pěkně. Ja. Ja, ich werde noch kurz auf Deutsch fortsetzen. Já budu nejprve pokračovat německy. Máme velkou radost, že jste nám spověřili eh, touto velmi zajímavou práci. Dívali jsme se na velké množství hodnocení. Eh, naší, naším úkolem byla eh, metaevaluace, to znamená analyzovat hodnocení, jaká je jejich kvalita a musím říci, že se ukázalo, že ten program je velmi roztříštěný a že je různým způsobem po, uh, prováděn. Celá práce probíhala v angličtině. Moje kolegyně, která eh, vedla tu práci, bude eh, celou záležitost eh, prezentovat v angličtině, protože neustále přepínání mezi jazyky je velmi obtížné. Takže představuji Ingrid, která to celé vedla. Nejprve tedy německy a potom anglicky. Děkuji. Jsem ráda, že tady v Evropském parlamentu mohu prezentovat výsledek naší studie. Nejprve bych vám ráda poskytla přehled obsahu naší studie, popíšu její cíl, organizaci, organizaci celého procesu, spolupráce s experty. Ráda bych vám připomněla celý kontext CIP, APE a následně se dostaneme k tomu nejdůležitějšímu a sice k závěrům hodnocení CIPu, protože studie v podstatě měla dvě části. První se týkala přímo CIPu a druhá eh, organizace, organizační části. A nyní tedy ke, vlastnímu jádru naší studie. My jsme sestavili 22 doporučení a já krátce popíšu všechna doporučení, tak abyste si o nich mohli udělat představu. Jaký byl cíl studie? Jak už řekla kolegyně, nebyla to eh, v podstatě eh, evaluace, nebylo to hodnocení, ale bylo to metahodnocení programu CIP. Nejdůležitější bylo, abychom zhodnotili hodnotící prá- eh, zprávy, které byly zatím vydány a potom jsme se podívali na jeden konkrétní operační program EIP, e na to, jaký je jeho, jaká je jeho výhoda pro malé a střední podniky. Ráda bych vám ještě vysvětlila v jakém časovém rámci se to celé dělo. Začali jsme loni v říjnu, to jsme měli zasedání s Evropským parlamentem a následně jsme začali vytvářet hodnotící zprávu. Ta hodnotící zpráva měla umožnit řádné hodnocení různých zpráv, protože v rámci toho programu je k dispozici mnoho zpráv, ať už od komise nebo další hodnotící zprávy, individuální hodnotící zprávy. A my jsme tedy chtěli v rámci jakéhosi peer review tyto hodno, tato hodnocení srovnat. Individuální hodnotící zprávy byly tedy zhodnoceny třemi experty nezávisle na sobě a v listopadu jsme se sešli a na tomto zasedání jsme vyvodili závěry. Klíčová skupina společně se třemi vybranými experty. Na základě výsledků tohoto zasedání jsme do konce roku 2012 sepsali prozatímní zprávu a potom jsme do března tohoto roku vydali definitivní podobu zprávy. Tolik tedy k časovému rámci. Vidíte, že to, bylo, že to vypadalo právě tak. A nyní tedy k samotnému programu CIP. Je to eh, program, jeho struktura bude finalizována do konce roku 2013. Zakládá se na třech operačních programech. Program EIP Podnikání a inovace, který se zaměřuje na malé a střední podniky. Další části jsou otevřeny všem organizacím a mají tematický přístup. Jeden operační program se věnuje informačním a komunikačním technologiím a druhý eh, operační program eh, se jmenuje inteligentní energie pro Evropu. Pokud jde o e, finanční vybavení, tak u programu EIP to je 2,1 miliardy a u zbývajících dvou operačních programů 720 a 730 milionů. Nyní se nacházíme v přechodném období. E, CIP i rámcový, sedmý rámcový program budou v roce 2013 ukonzeny, ukončeny a připraví se další program Horizon a Kosme. Jak víte, hodně se o tom diskutuje, pokud jde o rozpočet a obsah obou zmiňovaných programů. Jaké byly závěry? Klíčové poznatky, které jsme vyvodili z těch zpráv. Nejprve závěry, které se týkaly hodnocení CIPu. Týkaly se tedy hodnotících zpráv k programu CIP. Byly to tedy prozatímní i konečné hodnotící zprávy komise pro e, tři operační programy pro různé skupiny, různé organizace. A evidentní bylo, že program je rozdělen na tři neslučitelné aktivity, které mají různé cíle. Dvě části jsou zaměřené tematicky a jsou otevřeny všem příjemcům, jsou přístupné všem příjemcům. Eh, třetí operační program se zaměřuje na malé a střední podniky. To znamená, že je velmi obtížné spočítat celkový dopad programu CIP, protože je velmi heterogenní skládá se, jak už jsem řekla, ze tří operačních programů. Další věc. Experti měli za to, že hodnotící zprávy k programu CIP a ke třem operačním programům byly kvalitní, ale také velmi heterogenní, pokud jde o jejich rozsah, metodologii a tak dále. Kromě toho se tomu bylo tak, že ve většině případů eh, uplynulo pouze 20 měsíců mezi prozatímní a konečnou zprávou. A je jasné, že konečná zpráva v podstatě eh, informuje o 60% celého programu CIP. To je tedy jeden důležitý závěr, který jsme z toho vyvodili. Až se dostaneme k těm doporučením, tak to Všechno uvidíte ještě jednou. A nyní ještě jedna věc. Experti dospěli k tomu, že jsou indikátory označovány jinými termíny, že je to používána jiná terminologie. Přístup je většinou příliš komplexní a bylo by dobré, kdybychom ho zjednodušili. To znamená, že to je diskuze, která probíhá i v jiných programech v rámci nástrojů politiky soudržnosti a tak dále. To jsou tedy klíčové závěry týkající se hodnocení programu CIP, CIP a potom jsou tu ještě závěry týkající se finančních nástrojů EIP, protože to byla další věc, která byla pro Evropský parlament zajímavá. Jak již bylo řečeno, hlavními příjemci programu EIP jsou malé a střední podniky, které mají méně než 10 zaměstnanců a roční obrat menší než 100 tisíc euro. Takřka 53 rozpočtu EIP je určen na uh, různé finanční nástroje. Všechno bylo naplně, všechno bylo tedy využito, pro, uh, rozpočet byl naplněn. A to bylo tady velmi pozitivní. Další věc, o které se diskutovalo v této souvislosti, se týká toho, že příjemci v malých a středních podnicích jsou většinou muži. A uh, my si musíme uvědomit, Musíme si uvědomit, že 35 eh, mikropodniků jsou ženy. To je v této souvislosti eh, důležité. Program EIP pokrývá mnoho služeb. Pokud se podíváte na domovskou stránku, tak zjistíte, že tady jsou finanční nástroje, politické aktivity, tematické aktivity, přeshraniční aktivity a tak dále. A důsledku toho je to hodnocení velmi obtížné, jelikož každá aktivita je jiná, specifická. Dostaneme se k tomu ještě jednou, až budeme hovořit o závěrech, ale mělo by to být do budoucna zjednodušeno. V zásadě o to měli lidé velký zájem, alespoň jsme k tomu dospěli v našem výzkumu měli eh, zájem o jakékoliv eh, zveřejněné informace. Program EIP poskytuje informace o eh, školeních, vývoji, inovacích a tak dále. To znamená, že to se setkává s velkým zájmem. A evropská síť podniků byla zvlášť úspěšná, to znamená, že to se setkalo opět s velmi pozitivní zpětnou vazbou. A nyní doporučení. Pokud si projdete naši studii, tak zjistíte, že jsme formulovali 22 do, doporučení, snažili jsme se je trochu strukturovat, tak aby bylo snažší se v nich orientovat. Pokud jde o ty zprávy, domníváme se, že časové, časový odstup mezi prozatímní a konečnou zprávou je příliš malý. Je potřeba ho zvýšit, tak aby ta konečná zpráva mohla vše hodnotit s větším odstupem. Kromě toho se v jednotlivých zprávách objevuje mnoho informací. Jsou to zprávy od e, komise, e, hodnotící zprávy. A někdy je poměrně obtížné, pokud jde o rozpočet, zjistit eh, eh, správné informace, protože tady je určitý nesoulad, určitá nesoudržnost mezi zprávami. Já si myslím, že do budoucna by bylo potřeba to zlepšit. Pokud se rozhodnete, že provedete prozatímní hodnocení a konečné hodnocení, tak by bylo dobré, aby v obou zprávách byla použita stejná metodologie. Víceméně stejná skupina, anebo alespoň něco uh, srovnatelného. To se tedy kritizovalo. To znamená odlišná metodika v prozatímní zprávě a v konečné zprávě a jiná uh, skupina. Tolik tedy k hodnotícím zprávám a nyní indikátory. o, o indikátorech se diskutuje zas a znova, je to nekonečný příběh. A podobné diskuze o indikátorech probíhají i v jiných generálních ředitelstvích. Domníváme se, že by bylo potřeba, aby jednotlivá generální ředitelství spolu navzájem spolupracovala, pokud jde o definitivní sadu indikátorů. Přístup by měl být zjednodušen. A na samotném počátku programu by, měla být standardní, by měla existovat standardní sada indikátorů, tak aby bylo možno provést eh, realistickou analýzu na závěr toho programu. Odborníci nám dali k dispozici takový nápad, že bychom eh, se měli soustředit na tři různé typy indikátorů nebo ukazatelů na třech úrovních. Za prvé by to mělo být na úrovni eh, Evropské unie, to by byly ty dlouhodobé makroekonomické ukazatele, které odrážejí eh, cíle daného programu, i když odborníci nebo experti eh, hovoří o tom, že je potřeba zohlednit vlastně fakt, jestli vůbec tyto ukazatele jsou všechny měřitelné a jestli nám poskytují přesně ten výsledek, o který nám jde. Ehm, na té úrovni programu tam pochopitelně musíme mít jak výstup k dispozici, tak což jsou ty věci, které jsou ve vztahu k tomu vstupu a také výsledky, což jsou ty krátkodobé ukazatele, které nám ukazují určitý vývoj, například v daném malém nebo středně velkém podniku, jestli ta, ten celý program má dopad na tento konkrétní podnik. Tolik tedy o ukazatelích, co se týče eh, to, té programové úrovně. Eh, jak jsem již řekla, ten program je velice diversifikovaný, je velice složitý a je potřeba tuto složitost zredukovat. Eh, je potřeba si také uvědomit, že existují ještě další činnosti, že existují instrumenty například v rámci politiky soudržnosti, Eh, že existují také regionální a místní aktéři v některých eh, oblastech, například co se týče vzdělávání, tam eh, působí Evropský institut pro technologie a inovace a to další, ty další úrovně potom jsou to ty sítě národních kontaktů. Některé tyto činnosti byly shledány jako velice pozitivní. Sem patří například helpdesk nebo ty celé činnosti v rámci celých sítí, eh, které, ve kterých bychom měli pokračovat eh, také v rámci programu COSME. Ehm, eh, kromě toho existuje ještě celá další řada iniciativ, například podnikání pro ženy, ehm, i když eh, i tady stále ještě existují nějaké ně, určité problémy. Kromě toho jsme odděleně eh, také eh, posuzovali různé iniciativy v různých sektorech, to znamená například v stavebnictví, v turistice a tak dále. A myslím si, že by bylo dobré zhodnotit také dopad právě těchto činností v těchto sektorech. Co se týče otázek, které souvisejí s malými a středně velkými podniky, tady jde o to, že Jestliže se podíváte na eh, středně, eh, eh, malý a středně velký podnik, tak je potřeba si uvědomit, že tady existuje obrovská různorodost, ať už je to otázka velikosti nebo do jaké míry je daný podnik schopný inovací a tak dále. Některé tyto podniky dokonce provádějí výzkum na vysoké úrovni, čili jde o to, abychom provedli lepší Eh, klastracím, abychom eh, tak byli schopni posuzovat skutečně eh, správným způsobem činnosti, které jsou realizovány jednotlivými těmito podniky. Další věc, my si myslíme, že by bylo dobré provést určitý průzkum mezi malými a středně velkými podniky, které se snažili navázat kontakt, ale pak tu myšlenku opustili a bylo by dobré eh, se podívat na to, proč tyto podniky se rozhodly nakonec rezignovat na celou tu věc a to by se mělo také vyhodnotit. Eh, další otázka je potom otázka času, eh, časové lhůty mezi schválením a vlastním převzetím úvěru, což je věc, která není v těch zprávách dobrým způsobem zhodnocena. Nakonec ehm, Eh, je třeba se zmínit že o tom, že experti eh, tvrdí, že ty eh, finanční instrumenty by měly být jaksi řízeny rizikem. A vzhledem k tomu, že můžeme očekávat diskusy, o tom, eh, že by tyto finanční instrumenty měly být provázány také na program Horizont 2020, tak tady by bylo dobré mít eh, samostatný eh, rámec, ale v rámci, v rámci tohoto rámce se soustředit na jeden konkrétní program. Čili taková jsou naše doporučení, která vyplývají z naší zprávy a teď velice ráda odpovím na vaše dotazy budu, nebo budu reagovat na vaše připomínky. Děkuji mnohokrát. <clears throat> Děkuji oběma dámám za představení jejich zajímavých výsledků. Eh, teď bych rád dal slovo také komisi, ale předtím se zeptám členů výboru, kdo by se chtěl eventuálně vyjádřit k tomu, co jsme si teď vyslechli. Zdá se, že nikdo k tomu teď nic nemá. Byla tady vyřčena celá řada doporučení. Uh, jak na to hledí komise? Eh, mohli, jak, mohli byste tedy z vašeho pohledu říci, zda je to pohled pozitivní? Prosím, eh, někdo z komise, vemte si slovo. One? Yes, working. Thank you. Um, thank you very much for giving Děkuji, děkuji za to, že eh, se k tomu vyjádřili. Chtěl bych říct, ano, my skutečně vítáme tuto zprávu. Je to zpráva, která obsahuje celou řadu velice užitečných eh, doporučení týkajících se eh, těchto programů. Jsme velice rádi, že většina těchto doporučení vlastně plně odpovídá také zjištěním, která si provedla sama komise o těchto probíhajících programech co se týče stanoviska komise, tak jak to shodnujeme ve zprávě, která eh, je eh, která byla předložena jak parlamentu, tak radě 15. ledna letošního roku. A eh, tady skutečně můžeme hovořit o vysoké míře konvergence mezi tím, jak tuto situaci vidí komise a výsledky této studie, která se zabývá také hodnocením těch, těchto programů. Oba tyto dokumenty upozorňují na to, že jak SIP, tak EIP byly, success, byly úspěšnými programy a když se dívám teď na to hodnocení, tak zde se říká, že e, důkazy vyplývající z tohoto hodnocení ukazují, že ty programy probíhají dobře a že e, splňují e, předem stanovená očekávání s nimi spojovaná. Takže myslím si, že v mnoha případech eh, skutečně souhlasíme s těmi doporučeními, která zde byla prezentována. A co se týče načasování tohoto hodnocení, tak eh, eh, to vycházelo trošičku také z právního základu měli jste vlastně možnost eh, jít cestou reálné hodnocení, kde byste měli k dispozici téměř všechny výsledky, ale v tom případě byste bývali mohli tuto zprávu zpracovat eh, v tom finálním stádiu eh, na konci roku 2013. To se týká CIP, ale ne EIP, potom budeme moci dávat záruky malým a středně velkým podnikům, které potom budou pochopitelně trvat opět několik let. Takže ne nutně na konci dalšího víceletého ehm, finančního rámce se toto všechno podaří dokončit, ale je potřeba dát dohromady všechny ty prvky různé a to ještě před koncem tohoto programu, tak abychom Eh, mohli ty výsledky potom promítnout do dalších programů. Celá řada doporučení v současné době eh, se v současné době eh, zavádí během tohoto posledního roku tohoto programu, ale celá řada dalších těchto doporučení se objevuje v tom návrhu komise. Jestliže se podíváte na ty jednotlivé klastry nebo na tu vlastní složitost eh, samotného návrhu těchto, tohoto programu a podíváte se na to z pohledu cílů, které eh, sledujeme, tady si myslím, mohu říci, že, se, že došlo k určitému posunu logiky, eh, protože výzkum a inovace se dostaly jed, do jedné kapitoly, takže máme v současné době koherentnější konkurenceschopnost. Eh, v rámci toho programu COSME. Eh, další takový klastr, který je také důležitý, eh, se týká vlastně těch doporučení, která máme k dispozici již od té doby, kdy byla zveřejněna ta prozatímní zpráva. Eh, máme možnost vycházet ze zkušeností jednak s programem COSME, ale také z programu, eh, pardon, ze závěru některých odborníků, kteří eh, vlastně vypracovali jakýsi evaluační rámec Eh, ten, to nám umožňuje mít k dispozici velice detailní eh, eh, výsledky a co se týče té legální stránky, tady máme velice koherentní ukazatele, které potom můžeme předložit k dialogu v rámci trialogu a myslím si, že skutečně ze strany komise můžeme hovořit o velice koherentním přístupu. Já tady nebudu teď hovořit konkrétně o těch jednotlivých doporučeních. Možná, že bych se pouze eh, soustředil na poslední odstavec eh, zprávy eh, komise, která doporučuje, aby se plně využili všechny tyto výsledky, které máme k dispozici a myslím si, že to všechno je také mimořádně dobře načasované. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za stanovisko komise. <clears throat> Chtěl by někdo něco říci za výbor, pan Rubich, Já jsem chtěl srdečně poděkovat za to, že eh, byla umožněna tato evaluace a myslím si, že v parlamentu teď z toho vyvodíme své závěry. Samozřejmě program pro konkurenceschopnost a inovaci bude hrát velkou roli až do, roli 22, až do roku 2020 a děkuji mnohokrát oběma referujícím. Děkuji mnohokrát. Paní Todlikšenu ještě chtěla něco doplnit. No já jsem chtěla ještě dodat jednu informaci. Je to tak, že v politice soudržnosti se vydávají eh, prostředky hlavně do nástrojů, především také ze zemědělského fondu. Eh, bylo to 8,9 miliard a tady je to 2,1 miliard, které jdou na malé a středně velk- do malých a středně velkých podniků. A pro příští období bude nesmírně důležité nalézat synergie a také přesná vymezení mezi dvěma paralelními nástroji. Ano, to je velice důležité upozornění, protože v současné době eh, ní v eh, nařízení o soudržnosti se nachází v trialogu, v třístranných jednáních. Uvidíme, jak to dopadne. Tady také zástupce komise poukázal na to, že z hlediska komise je to také důležitá záležitost my v této souvislosti budeme hovořit ještě s našimi kolegy z výboru pro rozvoj, protože po bych i já jsme členy tohoto výboru. Děkuji mnohokrát za vaše zajímavé úvohy. Vy jste tady šetřili zajímavý program Evropské unie. Vzpomínám si, co v minulém období pan kolega Šaconakis k tomu říkal. Byla tady také skepse, zda tento program splní to, co se od něj očekává. I, ale z hlediska toho, co jste tady prezentovali, lze říci, že se přece jenom dosáhlo dobrých eh, výsledků a eh, malé a střední podniky jsou páteří zaměstnanosti, mohou eh, pohnout hodně věcmi a myslím si, že například, když se podíváme na New Economy, německá firma SHP nebo také světové koncerny a automobiloví výrobci, tak ti také začali před stolety jako malý podnik. E, neznamená to, když je někdo malý podnik, že zítra se nemůže stát velkým koncernem. Je to prostě centrální důležité téma které v této studii bylo zpracováváno. Nemám žádné další přihlášky do diskuse, tak dovolte, abych vám srdečně poděkoval za představení výsledku a e, bude-li ještě nějaká otázka, tak jistě budete moci odpovědět. Písemně děkuji mnohokrát. A v tom případě můžeme rovnou přejít z malých a středně velkých podniků k poměrně velkému podniku. Další studie, eh, kterou se budeme zaobírat, je <clears throat> studie k potenciálu reorganizace v rámci projektu ITER s cílem zvýšit efektivnost nákladů. Tady musíme krátce ještě připravit techniku. So, we Okay. Um, welcome here. Zuerst darf ich... Takže nejprve dám slovo panu zpravodajovi, pak, si to přeje, pan kolega Gajer, prosím pěkně. Děkuji, pane předsedo. Co by výbor pro rozpočet a výbor pro kontrolu rozpočtu jsme se podnikem ITER zabývali velmi intenzivně v minulých letech. A to nezávisle na technologické stránce projektu, protože došlo k nárůstu nákladů v okamžiku, kdy se ten projekt eh, přesunul z fáze návrhu do eh, fáze skutečného projektu, došlo k nárůstu nákladů, eh, což na evropské straně představovalo nárůst o 7 miliard euro. výbory se snažily vypátrat příčiny tohoto nárůstu. Vznikla delegace složená z členů obou výborů, která eh, jela do dějiště toho eh, projektu, do místa eh, fúzního reaktoru a zkoumala příčiny ukázalo se zcela jednoznačně, že projektový management počítá s odhadem nákladů, nicméně když máte nějaké konkrétní stanoviště, když zjistíte, jaké budou přepravní náklady, stavební náklady, tak, eh, ty, tak jsou tu různé více náklady, které předtím člověk buď neviděl nebo nechtěl vidět. Ale otázka, kterou je potřeba zodpovědět, je to, kdo ty více náklady zaplatí. Rada hovořila o tom, že bychom mohli využít všeobecný rozpočet Evropské unie na výzkum, ale optimisté se domnívají, že tato, pokud si na ta čísla správně pamatuji, tak e, se fúzní technologie by mohla stát součástí průmyslu v roce 2030 nebo později. Ehm, nicméně my již do té doby musíme přemýšlet o zásobování energií a nemůžeme tady naprosto vybrat dotyčnou část rozpočtu. To znamená, že ze strategického hlediska to bylo velmi obtížné, velmi obtížná otázka pro Evropský parlament, jak tedy zachytit a zaplatit tyto více náklady. Nicméně tuto otázku jsme nakonec vyřešili, ale jiná otázka zůstává a právě to byl důvod, proč jsem požádal o provedení této studie. Za prvé, podařilo se nám podchytit veškerá další rizika a za druhé, kde je možno v rámci projektu ITER ušetřit. A studie nám na to může poskytnout několik odpovědí. Já nepatřím k těm, kteří rádi používají novinářský bonmot špatná zpráva je dobrá zpráva. Já si myslím, že pokud máme dobré zprávy, tak je to skutečně dobře. A e, nechci tady e, předjímat to, co nám řeknou kolegové z Ernst Young, ale myslím si, že studie ukazuje, že projekt ITER je z hlediska kontroly nákladů pozitivní, že se to tedy vylepšilo. Samozřejmě, je vždy, že vždycky je co zlepšovat. To se ukáže i v těch doporučeních. To bude eh, samozřejmě výchozí bod pro politickou diskuzi s komisí a radou. Budeme moci předkládat návrhy při eh, řešení rozpočtu, při udělování absolutoria příslušné agentuře EU která je tu zastoupena prostřednictvím svého nového pana ředitele. Takže velmi se těším na prezentaci eh, této studie. Děkuji, děkuji panu zpravodaji, který inicioval dotyčnou studii. Nejprve eh, si tedy poslechneme úvod a následně eh, kolegové představí samotnou studii. Děkuji, pane předsedo. Dovolím si malý úvod, než předám slovo kolegyni, která zkoumala situaci v terénu. E, je to takový tým, který se zaobíral e, pracemi, který vedl práci a chtěla jsem velice poděkovat panu Gajerovi za jeho pomoc. E, my jsme to, tuto zprávu zpracovávali mezi červencem 2012 a zimou 2013 Nejednalo se o projekt ITER v celém souboru, ale snažili jsme se eh, vidět to z pohledu eh, vývoje energie a fuzie eh, z pohledu Evropské unie a ITERu, ale abychom to viděli z úhlu pohledu toho celkového, abychom mohli globálně analyzovat tento projekt jako takový zhruba 40 eh, stran jsme si vyslechli F4, také bychom chtěli poděkovat eh, personálu z F4, kteří byli odpovědní komisi, eh, poslancům, reprezentancům, zástupcům jednotlivým členských států. Díky nim se mohli provést benchmarking a také agenturám, které nám pomohly. Děkuji mnohokrát, děkuji vám za tento úvod a v tom případě vám teď uděluji slovo, prosím pěkně. Děkuji, že jste mi dal slovo. Velice rychle bych rád prezentoval kontext této studie, i když klíčové prvky již byly představeny panem poslancem Jensem Gajerem a mou kolegyní. Projekt ITER, tady se jedná o projekt vědecké, mezinárodní vědecké spolupráce, která sjednocuje sedm partnerů, sedm financujících tento projekt a která chce eh, eh, užívat nukleární eh, štěpení jako zdroj energie. Čili velice rychle bych připomenul, tě, připomenul těch sedm partnerů tohoto projektu. Je to Evropská unie samozřejmě, Spojené státy, Rusko, Čína, Japonsko, Jižní Korea a Indie. Jak již se o tom zmínil pan poslanec Jens Gajer, eh, v prvních letech jsme se účastnili tohoto projektu a tady byla exploze nákladů. Eh, byl to i jeho výraz, eh, skutečně první odhad nákladu, odhadu nákladů pro projekt ITER počítal totální náklady 5,9 miliard eur a jako důsledek pro Evropskou unii 2,7 miliard euro dostatečně rychle eh, jsme si uvědomili, že ty, tato hodnocení byla nedostačující, že prostě ten rozpočet bude ještě vyšší. Eh, druhé hodnocení z roku 2008 které následovalo, odhadovalo eh, celé náklady pro Evropskou eh, unii na 7,2 miliard eur, z toho 5,9 by platila Evropská unie skrze Euroatom. Eh, následovaly diskuse, které byly velice komplexní, také obtížné. V roce 2010 došlo nakonec k dohodě. Eh, Evropská unie se rozhodla znovu potvrdit eh, své angažmá v tomto projektu a ohodnotila svou účast na 6,6 miliard euro se stropem určitým, že by se tyto náklady vydávaly až do roku 2020 pro realizace prvního pro, první fáze projektu. permet de, de, de, de visualiser euh, assez, assez rapidement euh, comment tak a teď eh, bych chtěl říci, jak vlastně agence F4E eh, se angažuje v ITERu. Eh, je to tedy energetická fúze pro energii. Průmysl a výzkumné laboratoře se také účastní tohoto projektu a řídí eh, příspěvky eh, a jsou financovány z Evropské unie. Tady máte jenom několik čísel, která vám umožní vlastně eh, uvědomit si, kde agentura zase sedí. V 2011 agentura F4E angažovala, vzala úvěry ve výši 492 eh, miliard eur eh, a, eh, platby dosáhly 264 euro. A bylo tady 99,7 závazku a 85,7 pladeb. Když se podíváte na to schéma, na ten graf, který je na druhé straně, tak tady vidíte, že můžeme konstatovat, že na základě posledních čtyř let, čtyř let po sobě jdoucích náklady operat provozního rozpočtu uh, skutečně explodovaly ze 167 na 611 miliard euro, zatímco eh, správní náklady, administrativní náklady se také zvýšily, ale zůstaly přece jenom v daleko nižší eh, proporci. Eh, v těchto čtyřech letech tady máme naprosto jasné spojení mezi provozní účinností agentury, eh, kterou můžeme měřit. A po tomto rychlém představení bych vám rád představil šest zásadních závěrů z naší studie. První eh, závěr je zásadní a sice, že navýšení nákladů projektu ITER pochází eh, z projektu jako takového a je založen na faktorech, které jsou mimo možnosti kontroly agentury. Eh, Eh, protože už bylo řečeno, že agentura F4E eh, je instituce, která by měla řídit tedy evropské příspěvky a technické ohledy nebo technické záležitosti pocházejí ze stránky ITERu. A agentura E4E vlastně se snaží pouze realizovat eh, příkazy, které dostává z projektu ITER. Druhý bod. Eh, eh, agentura F4E je organizace, která je skutečně jedinečná a specifická když se podíváme na jiné evropské agentury a srovnáme to, protože F4E pracuje v, takovém, v takových podmínkách, které jsou skutečně komplexní, jak už jsem to řekl. A na závěr e, má poměrně málo možností, e, aby e, ovlivnila pozitivnější efektivnost nákladů a lepší Eh, zvládání nákladů, eh, protože nemůže překročit možnost kontroly svého okolí. A třetí bod je, třetí závěr. První potíže agentury se objevily poměrně rychle a týkaly se struktury managementu a jeho řízení a zprávy. A náš závěr k tomuto bodu je, že třeba říci, že tento původní problém byl rozpoznán a postupně byl odstraňován a teď je ještě možná brzy, abychom učinili definitivní závěry o zprávě a řízení agentury, ale zdá se jasně, že základ byl posílen a že dnes tedy agentura F4E má dostatečně solidní strukturu pro to, aby čelila budoucím výzvám. Čtvrtý závěr je jasné, že eh, je tady potenciál zlepšení, který tady ještě existuje eh, v doméně, kde bylo možné identifikovat možnosti zlepšení. I když eh, ještě jednou bych rád připomněl, Potenciál řízení nákladů samotnou agenturou zůstává omezen, ale bylo rozpoznáno mm, v určitých doménách, jako například eh, procedura eh, eh, týkající se lidských zdrojů a, nás, a interní kontroly aktivit agentury. Pátý bod se týká problému kapacity agentury čelit nepředvídaným událostem. A eh, jak už bylo podtrženo, eh, jeví se nám, že ovláda, ovládání nebo řízení nákladu ze strany agentury nemůže znamenat, aby se, eh, že vznikne eh, taková pozice, že bude moci eh, tato agentura řídit úplně všechno. Takže je tady určité nebezpečí ve vzniknutí slabší situace a je tady riziko nejistoty finan, finančních příspěvků. A poslední závěr naší studie se týká potenciálu benchmarkingu. Je to jedno z témat studie, eh, kterým jsme se zaobírali a ještě jednou bych rád řekl, že tady ten jedinečný charakter, specifický a zvláštní charakter agentury F4E nás dovedl k závěru, že proces benchmarkingu nebyl příhodný z toho důvodu, že tady není žádná srovnatelná struktura k 4FE, a že by to bylo dodatečná práce, zatímco agentura už má dostatečně eh, činností eh, týkajících se kontroly a dohledu a že by to tedy nebylo užitečné. A poté, co jsem vám představil tyto veliké závěry, dám slovo mému kolegovi, aby on mohl eh, představit určité výsledky a specifická doporučení studie, eh, které jsou velice, které jsou velice zajímavá. Děkuji, já budu pokračovat v angličtině. Chtěl bych navázat eh, na, tu, na ten čtvrtý závěr, kde jsme hovořili o několika oblastech, kde bychom mohli dosáhnout zlepšení v rámci eh, této agentury a to navzdory i těm inherentním eh, problémům nebo překážkám, které existují, tak jako o nich již kolega hovořil. Ta první oblast, eh, oblast, která nám přišla nejnápadnější během této práce a této analýze, je oblast, kde já si myslím, že skutečně bychom mohli dosáhnout snížení Eh, to je oblast veřejných zakázek. Tady je potřeba se podívat na to, jaké jsou eh, možnosti manévrovací. A myslím si, že pochopitelně eh, i zde pracujeme s určitými limitujícími faktory, protože ty trhy jsou poměrně úzké a poměrně rizikové. Další věc, o které se můžeme zmínit v této souvislosti je to, že F4E skutečně už odevzdalo obrovské množství práce také v oblasti um, veřejných zakázek, také um, tam, kde se v těchto věcech angažovali v Evropě, kde vypracovali studie, které by jim umožnily lépe rozumět trhům a také eh, zákazníkům, tak aby všechny tyto věci mohly být zpracovány příslušným způsobem. Další věc eh, o F4E eh, zcela určitě platí, že to je agentura velice efektivní, která se snaží eh, také získávat Eh, na základě spolupráce se zástupci tohoto průmyslového odvětví eh, další zlepšení právě v oblasti veřejných zakázek. Ehm, eh, ukázalo se, že vlády trpí určitými slabými stránkami Eh, to souvisí s otázkou vlastní administrativy, eh, které velice často umožnily to, aby se představenstva spíše věnovala otázkám strategickým a nevěnovaly se nejrůznějším problémům eh, dostatečně podrobně. Navzdory tomu, že došlo k určitému zlepšení, Eh, na základě interview, které jsme provedli se zástupci zainteresovaných stranu, stran, je jasné, že eh, rozhodovací procesy jsou stále pomalé, poměrně kostrbaté a eh, velice často chybí také detailní informace o tom, co můžeme očekávat v následujícím roce a já si myslím, že právě i ve pracovních plánech je potřeba Eh, dosáhnout určitých změn, je potřeba mít eh, aspoň 6 měsíční lhůtu na to, aby tyto věci byly dány k dispozici těm, eh, kteří je potřebují. Ta naše studie ehm, se Pardon, naší studii předcházela ještě jiná studie, která upozornila na to, že je potřeba zlepšit také vlastní definici toho, jakým způsobem bychom měli zabránit dalšímu nárůstu nákladů a jak bychom mohli lépe kvantifikovat jednotlivé ukazatele a definovat přesné cíle. Co se týče eh, příspěvku eh, jednotlivých členských států pro F4E, což byla také jedna z otázek, které, kterou jsme se zabývali v našem hodnocení, Eh, existuje určitý eh, určitá ochota, eh, ale velice malá ochota snížit náklady, po případě je udržet na té úrovni, na které v současné době jsou. Ehm, tady se ukázalo, že skutečně nemáme připravený jakýsi krizový plán. Eh, většina členských eh, států si stěžovala na to, že nikdo eh, s nimi nekonzultovat, nekonzultovat otázku fungování těch jednotlivých laboratoří. Myslím si, že od začátku programu nebo projektu ITER ty národní laboratoře pro fúzi eh, byli svědky toho, že se naopak snížily rozpočty jejich a eh, národní vlády eh, jim slíbily, že bude dosaženo určité kompenzace prostřednictvím F4E, což se ale nestalo. My se domníváme, že potřebujeme nové paradigma právě pro tyto laboratoře, tak aby měly dostatečnou intelektuální kapacitu která by jim umožnila mít maximální prospěch z tohoto projektu ITER. Jsme trošičku skeptičtí, co se týče eh, efektivity nákladové. Podíváme-li se na provoz těchto laboratoří, ehm, což platí obzvláště o veřejných zakázkách jednotlivých komponent. Kromě toho jsme zjistili i určité právní eh, překážky, to souvisí například eh, s pravidly hospodářské soutěže a také eh, některé laboratoře nejsou eh, ochotny vzít na sebe zodpovědnost za tu svoji činnost. Co se týče monitorovacích a kontrolních systémů, Eh, tady můžeme eh, říci, že došlo k nárůstu těchto činností, hlavně od roku 2011, kdy se změnilo vedení tohoto programu F4E. Eh, zavedlo standardizované kontrolní systémy a jejich vnitřní výkaznictví a zprávy, které máme k dispozici, ukazují, že kvalita a dostupnost údajů se výrazným způsobem zvýšila. Ehm, e, některé zainteresované strany ehm, e, trvají si na tom, že by se měly tyto všechny věci více integrovat v budoucnosti. F4M, ehm, kromě ITER, vlastně provádí některé paralelní činnosti a e, v těch některých vnitřních, vnitře dostupných dokumentech je jasné, že intenzita těchto paralelních činností e, by měla být znovu zvážena i z toho pohledu, jestli bychom e, se na to, pardon, tak, abychom zabránili dalším problémům v oblasti rozpočtové. Co se týče pravidel pro práci eh, pracovníků eh, možná nejsou úplně vhodné pro F4E a my se domníváme, že ty věci nedobře odpovídají eh, potřebám F4E. Kromě toho jsme zjistili i další problémy, jako, je například, jako jsou například životní náklady v Barceloně, Ehm, jako eh, jsou ještě některé další otázky a to je, ale to jsou vlastně takové konkrétní eh, věci, které vyplynuly tedy z eh, naší studie. Děkuji, děkuji vám, děkuji vám za tuto prezentaci. Um, jetzt. A nyní tedy zahajuji diskuzi. O projektu ITER jsme již hovořili vícekrát. Když tak poslouchám vaše rozsáhlé výsledky studií, tak zjišťuji, že energetická jaderná fúze nevyřeší všechny problémy. Otázka zní, jestli, kdy budou k dispozici výsledky, jestli už je uh, do, toho, do toho projektu již tedy byla investována uh, velká částka, mnoho finančních prostředků a bylo by dobré, kdybyste k tomu mohli říci svůj názor, kdy to tedy přinese nějaké výsledky. Nejprve pan kolega Balčetis eh, a následně tedy další kolegové, takže nejprve Sigmandas, prosím. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s tím, co jste právě řekl. pokud jde o rozsah projektu ITER. Myslím si, že zásady toho projektu by měly být jasně dány a neměli bychom činit žádné výjimky, pokud jde o použití finančních prostředků. zpravodajové se ze všech sil snažili nás přesvědčit, že problémy budou vyřešeny, ale ta jedna jediná věta, která hovořila o tom, že je tu stále menší politická vůle pro finan- nebo k financování tohoto projektu, je samozřejmě poněkud znepokojující. Přednedávnem jsem navštívil velký podnik, který také realizuje velké projekty. A nutno říci, že ty velké projekty jsou rozděleny do jednotlivých etap a po ukončení každé etapy se provádí zhodnocení. Je to projekt, který se zabývá genetickým výzkumem, což je stejně eh, komplikovaná oblast jako oblast jaderné fúze. Každá fáze, každá etapa je hodnocena jinak a pokud po ukončení dotyčné fáze nejsou splněny příslušné cíle, diskutuje se opět o financování celého projektu. Já nejsem expert v oblasti fúzí, ale naopak jsem expert nebo odborník, pokud jde o kontrolu používání finančních prostředků. A právě proto bychom měli zhodnotit tu právě uplynulou etapu a měli bychom si stanovit cíle na příští roky, na období 2013 až, dejme tomu, 2015. Po ukončení té další etapy bychom se na to měli opět podívat a zhodnotit plnění cílu. Protože, jak už bylo řečeno, politická vůle na straně členských států Evropské unie není dostatečná. Možná, že účetní dvůr by měl formulovat určitá doporučení, pokud jde o hodnocení takovýchto projektů. Děkuji. Děkuji. Also, ich fand, um... Musím říci, když jsem diskutoval s kolegy z Ernst Young, že je to velmi specifický, jedinečný projekt. Já vím, že je obtížné to s něčím srovnat, protože něco takového se zatím nestavilo, ne, ne, nemontovalo, což samozřejmě eh, stěžuje vyjednávací pozici agentury. Je těžké najít podnik, který je ochoten něco takového vyrobit, ale jinak mám pocit, že je to trochu danajský dar. Trojský kůň. Je to eh, dar, dárek, ze kterého v posledku nebudeme mít velkou radost. Samozřejmě, že navýšení nákladů spočívá i nadále v politické zodpovědnosti komise a politické vedení projektu eh, možná není v naprostém souladu s technologickou náročností projektu. Já jsem si při čtení té studie uvědomil, že zvláštní požadavky, eh, které projekt F4E klade na personál, jsou těžko sladitelné se služebním řádem. A to samozřejmě znamená, že musíme někde provést kompromis. Buď musíme provést kompromis ve smyslu uh, služebního řádu, ten je ale tak říkajíc cvita se a do kamene pevně dán, anebo musíme činit kompromisy, pokud jde o personál, ale to by zase mohlo mít kvalit, dopad na kvalitu projektu. bylo poukázáno na paralelní činnosti, což je otázka, která by nás měla zvlášť znepokojovat, znepokojovat a které bychom se měli se zvláštním důrazem věnovat. Projekt ITER, to znamená ta zastřešující organizace, která spolupracuje s agenturou F4E, by tedy neměla provádět paralelní činnosti. Jsou tu věci, které souvisí s fuzí, ale nejsou s ní těsně zpěty, ne, nesouvisí těsně s e, prováděním projektu, potom je to nákladový faktor. A pokud někdo má zájem na tom, aby ty činnosti byly prováděny, tak potom jako e, výbor pro kontrolu rozpočtu musíme vznést oprávněnou otázku, kdo to zaplatí. Studie mě kromě toho ještě informovala o tom, kde musíme působit na politické úrovni, ale to je samozřejmě dialog, které, který musíme vést jak s agenturou, tak s komisí. Děkuji. Děkuji. A nyní pan kolega Mulder. Děkuji, pane předsedo. Je, pokud si to dobře pamatuji, tak už 30 20 let eh, slyšíme o tom, že fúze se stane realitou. A to už slyšíme 30 let, každý rok se to opakuje. Eh, vy jste eh, řekl, že je nemožné, aby agentura měla já ke jakákoliv predikce eh, dalších nákladů, že takováto predikce by byla velice obtížná a to je pochopitelně problém pro rozpočet, protože my rozpočet máme, máme eh, rozpočet pro ITER na sedm let, a teď se hovoří o tom, že by mohlo dojít k obrovskému nárůstu těchto nákladů z, z důvodu jakýchkoliv. A otázka tady je, jestli je schopné, jestli existuje možnost eh, eh, skutečné predikce, eh, kdy skutečně bychom mohli vycházet z toho, že jednou opravdu fúze bude zdrojem energie. A myslíte si, že ty predikce, které máme v rozpočtu na další období, odpovídají realitě? Děkuji. Děkuji. <clears throat> A není Monika Holmajer. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, nejprve tady máme co dočinění s extrémně komplikovaným výzkumným projektem. Na, jedné straně velice ctižádostivý, na druhé straně, tak jak řekl pan kolega Gajer, je tak jedinečný ve své podstatě a oblast výzkumu eh, skrývá ještě řadu nevyskoumaných oblastí, eh, které nás jistě postaví před napínavé výzvy. Eh, poté, co jsem se v posledních měsících intenzivně zaobírala Fusion for Energy i ITRE, Máme tady co dočinění s tématem, že máme co dočinění s mezinárodním konzorciem. O té, co tento projekt byl rozdělen na více ramen, je nezbytná spolupráce a organizace průběhu, jakož i organizace rozhraní a formy spolupráce, ale to rozhodně není jednoduché, protože když je tolik kontinentů a zemí, Eh, účastníky toho projektu koordinace není snadná. To znamená, že tady eh, mohou vznikat třecí plochy, které si nejsme schopni jak si vyhledat nebo my sami je ovlivnit. Eh, mám pocit u Fusion for Energy, že tady se velice intenzivně pracovalo na vlastních postupech a že Fusion for Energy v podstatě, co se týče veřejných výpisů, veřejných řízení měla za sebou marat, proces maratonu, aby zvládla všechny tyto eh, potíže a všechny tyto mm, komplexní výzvy. Eh, Fusion for Energy se dostal do určitého stádia, kde to začíná být zajímavé. Doposud jsme prostě nejdřív postavili budovu, před organizacemi. Teď se začalo vlastně eh, s prvními eh, stavbami s prvními řáby, ale teď to začíná být skutečně výzkumný projekt, to znamená, teď eh, vlastně budeme čelit těm největším výzvám. To, co jsem považovala za nejdůležitější, je, abychom optimalizovali mm, organizaci průběhu. Eh, protože Evropská unie dává k dispozici nejvyšší prostředky, ale přitom se chová velice skromně. Hm, Nevyskytlují se problémy pouze v Evropě, ale také problémy v rámci ITER, eh, které zase způsobily velké starosti Fusion, Fusion for Energy. Podle mého názoru by měla Evropská unie v ITER nebo k ITRE zaujmout naprosto jasnou zjevnou pozici, protože není adekvátní Evropské komisi, aby byla zastoupena pouze jedním místem, ale zároveň nesla veškeré důsledky a e, zaručovala veškeré výsledky pro celou Evropskou unii, i když v rámci ITRE má pouze mo- omezené možnosti působení. Jako druhý bod se domnívám, že by mělo smysl, aby Fusion Fund Energy se pokoušela uh, této oblasti strukturu výběrových řízení přizpůsobit průmyslovým procesům. Bylo zajímavé, co řekl pan Ernst Young v souvislosti s ručením. Tady skutečně eh, byly stížnosti, že se uplatňovaly stížnosti, které při seriózním chování nikdo nemůže podepsat. Eh, to znamená, eh, je nutná změna tady No, v oblasti veře, výpisu veřejných řízení a potom je třeba dělat design, jako rozmyslet si design předem a ne a předělávat průběhy, když už běží výběrová řízení. Myslím si, Eh, že Fusion for Energy má za sebou podstatnou práci, ale to, co teď zvládla Fusion for Energy a to, co zpracovává, musí u organizace ITER být také vykonáno, protože u organizace ITER eh, přicházejí potom taková psaní, jako že například Evropský parlament vůbec nemá právo nějakým způsobem se vměšovat eh, kontrolou financí tak to považuji za velice neadekvátní. Děkuji komisi za to, že komise naprosto jasně vyjasnila, že samozřejmě kontrola evropských prostředků eh, finančních podléhá také eh, kontrole eh, Evropského parlamentu. Na takové oblasti už rozpoznáváme obtíže, jak se s takovým mezinárodním konzorciem může nakládat. To znamená, ty se necítí vůbec spojeni na regule, které máme my v Evropské unii. A proto tedy mé intenzivní pleduje proto, aby Evropská unie v tomto rámci po té, co bylo použito tolik finančních prostředků, také sehrála důstojnou roli a svou roli, která jí náleží v rámci ITRE. Děkuji mnohokrát. A rád bych upozornil, že jsme se dostali časově skutečně zase na naši mes. Mm, takže teď poprosím pana Rybiga o krátké stanovisko, než tedy budu hovořit komise a potom ještě zápise eh, zástupci organizace, kteří vypracovávali studii. Já mám jednu jedinou otázku a sice jak se bude projekt vyvíjet, pokud nebude zvláštní financování ze strany Evropské unie, pokud se budeme držet pouze mezinárodních smluv. Děkuji. A nyní tady uh, obdrží slovo komise. Nebo for, uh, F4E, Fusion for Energy. Takže kdo? Já jsem uh, doufal, že slovo obdrží ředitel uh, Fusion for Energy. Energy, je to správně? Dobře. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval Ernst Young za dobrou zprávu, eh, kterou se jim podařilo vypracovat v pozoru hodně krátkém čase a musím říci, že, se vám, že jste šli do hloubky, do podrobná v této velmi komplexní záležitosti a kromě toho bych rád připomněl, že máme co dočinění se záležitostí, která je z technického hlediska mimořádně eh, složitá, ale je, technic- eh, je složitá také z hlediska organizačního. Eh, rád bych vám připomněl, že to není obyčejná technologie. Energie je klíčem k celému hospodářství. A my potřebujeme snížit emise CO2, které jsou nutné v příštích 50 letech a e, jaderná fúze je v tomto ohledu velmi perspektivní. Pokud se nám v tomto ohledu podaří postoupit, tak budeme mít energii a technologii, která je schopná e, dosáhnout značného míry industrializace a není to energie, která se vyčerpá, bude tu navždy. A právě proto je tu velký zájem o tuto technologii, eh, včetně eh, všechny Industrializované průmyslové země mají o eh, tuto oblast velký zájem. Evropa je samozřejmě vedoucím hráčem, vedeme jak z hlediska vědeckého, tak také z hlediska průmyslu. Eh, Čína, Japonsko by byly velmi rádi, kdyby nás dohnali a předehnali a právě proto eh, velmi tvrdě bojujeme za to, abychom zajistili eh, pokrok ne pouze z hlediska technologického, ale také z toho hlediska, aby evropský průmysl eh, měl dostatečné kapacity na eh, zaplnění tohoto prostoru. Eh, my se tady zabýváme záležitostí, která je velmi komplexní. Ty technologie jsou moderní a komplexní a jsou také motorem inovací. A to vede k situaci, kdy jsou tu různě různé propojené faktory v Evropě i v partnerských zemích. Je to dáno tím, že průmyslový potenciál je velmi velký. Například vaková komora. Sedm z, devět, z devíti prvků eh, jsou, eh, je tedy nakupováno v Evropě. A ehm, my si musíme uvědomit, že to je velmi komplikované a že to musíme zvládnout eh, v zájmu této technologie. My se tedy snažíme eh, kontrolovat sedm národních agentur, které nakupují, ale zároveň eh, se snažíme naplňovat cíle projektu ITER, takže ten vzájemný vztah je velmi komplikovaný a to má za následek, že eh, často jsou změněny, požadav- měněny požadavky. Například, když došlo v Japonsku k jadernému neštěstí, tak to vedlo k tomu, že tu byla vznesena celá řada dalších požadavků, bezpečnostních požadavků, které samozřejmě zvýšily náklady. A e, to tedy vedlo k zásadním změnám. Nákup je samozřejmě klíčovým nástrojem pro snižování nákladů. O tom hovořila i společnost Ernst Young. My se snažíme co možná nejvíce naplňovat průmyslové standardy, což nás e, tedy v mnoha ohledech zdaluje o standardu komise. My se tedy v tuto chvíli vydáváme tím směrem, Eh, který eh, odpovídá průmyslu a proto budeme muset aktualizovat pravidla, podle nimiž se řídíme. Eh, musím vás bohužel upozornit na to, že v půl sedmé skončí tlumočení a já do půl sedmé potřebuji odpověď eh, od společnosti Ernst Young, která studii prezentovala. Dobře, dovolte mi tedy, abych pouze zmínil ty laboratoře pro jadernou fízi, fuzi, to jsou tedy eh, naši partneři, kteří mají k dispozici eh, know-how a mají klíčovou roli ne jako přímé subjekty nákupu, ale jako partneři pro evropský průmysl. To znamená, že to bude takový back office a průmysl bude eh, front office a eh, budeme se tedy snažit zjednodušit převod vědění od, eh, tedy z veřejné sféry do soukromé sféry. Dobře, mohl bych toho říct ještě mnohem více, ale bohužel to není čas. Děkuji. Děkuji a nyní tady uh, prosíme odpověď od Ernst Young. Děkuji, já budu tady velice stručný a řeknu něco k tématu, které tady zaznělo, zejména to, co řekl pan Mulder. Eh, jenom bych rád připomněl, že naše studie eh, se snažila studovat náklady na tedy agentury F4E. To, co jsme řekli v našich závěrech, bylo, že náklady byly vygenerovány projektem samotným a že agentura e, nemohla mít kontrolu nad e, vývojem těchto nákladů. Ale co se týče vědeckého rozměru, technického rozměru anebo spolehlivosti eh, předvídání rozpočtu nákladů, v tomto Eh, v této oblasti, o tom jsme se nevyjadřovali ve studii. A jenom jiný bod, abych ještě eh, odpověděl paní poslankyni Holmajerové. Eh, skutečně adaptace procesu veřejných řízení je záležitostí, kterou je třeba vylepšit a kde bychom mohli také uspořit náklady pro agenturu. To bylo velmi kompaktní a vím, že musíme o tom, o tom diskutovat ještě dále na jiném místě. Je to velice důležitý materiál, který teď máme pro další porady. Jak vidím, tak pan zpravodaj se již nehlásí ke slovo, takže v tom případě srdečně děkuji všem zúčastněným, zejména Ernst a Jangovi za představení této studie, ale také děkuji vám a komisi a vycházím z toho, že parlament bude moci se na vás kdykoliv obrátit pro prohloubenější diskuzi o těchto otázkách. Tím jsme dospěli k závěru veřejného zasedání výběru, výboru pro kontrolu rozpočtu. Děkuji sekretariátu a děkuji také tlumočníkům a ukončuji dnešní zasedání. Super.